na jednání s Iránem. Takže můj drahý kolega a přítel Štefan File eh, se ujme závěrečné části této rozpravy. Milé kolegyně, milí kolegové, na programu nyní máme zprávu paní Gomez týkající se rámcové dohody mezi Evropskou unií a Libií. Slovo má na čtyři minuty zpravodajka paní Gomeš. Děkuji, pane eh, předsedající. Eh, Libie má strategickou eh, pozici na jižním pobřeží Středozemního moře, důležité zdroje surovin a strategickou pozici k zemím Magrebu je důležité, aby eh, došlo k zásadám Evropské unie. Proto je pro nás důležité, aby se uzavřela rámcová dohoda pro nejrůznější oblasti spolupráce pro prohloubení důležitého politického dialogu. Nelze přehlížet, že v Líbii panuje diktatura že tady dochází k porušování lidských práv, eh, k teroristickým útokům a vměšování do záležitostí jiných států, třeba že v poslední době došlo k určitým změnám v rámcovém dohodě eh, rámcovou, s rámcovou dohodou bude Evropský parlament souhlasit jen za určitých podmínek. A sice, že Libie připustí aby Vysoký úřad pro uprchlíky byl, obnovil svou činnost v této zemi. To je třeba jasně říci, bez UNHCR žádná rámcová dohoda. Eh, Libie eh, musí ratifikovat dohodu o readmisi. To patří vlastně k zásadním požadavkům. Eh, re, Readmisní dohoda musí zabezpečit navracení uprchlíků, je třeba zabezpečit postavení občanů, které potřebují užívat právní ochrany mm, není možné, aby se opakovalo to, co se stalo s pětisty občany Eritreje, kteří byli vykázáni z Líbie, jak tomu došlo minulé léto. Musíme teď skutečně nacházet právní a sociální řešení. Eh, dva, abychom propůjčili důstojný život dvěma milionům lidí, kteří potřebují právní podmínky pro svůj život, nemůže se s nimi nakládat jako s bezprávnými občany. Eh, je třeba investovat do potírání obchodu s lidmi, chránit matky a děti eh, je třeba, aby organizace, které se zasazují o správnou realizaci migračních dohod, mohly pokračovat ve své práci. Eh, třeba, že v polovině minulého eh, roku již tam tolik organizací nepracuje. Libie se musí také vyslovit pro zrušení trestu smrti a musí být jasně eh, zveřejněno, které osoby byly popraveny. Je třeba zveřejnit jejich identitu. Kromě toho je třeba, aby Libie uznala Mezinárodní trestní tribunál. Je třeba, aby tady byly vybudovány nezbytné struktury. Země potřebuje svobodné informace. Potře- musíme podporovat nezávislá média a také zaměstnanecké a zaměstnavatelské svazy. Revoluce v tu, jasmínová revoluce v Tunisku bude mít jistě vliv i na Libii. Eh, předtím nezůstane Kadáfího režim nedotčen je třeba, eh, aby zde vznikala zdravotní střediska. Víme, že jednání mezi komisí a Libií již poměrně pokročila. Třeba, že existují potíže v oblasti obchodu a spolupráce v oblasti energetiky. Je třeba, aby co nejrychleji se zřídila mise delegace v Tripolisu aby mohlo dojít ke kontrole situace na místě. Pane komisaři, v našich doporučeních žádáme o detailních informacích o rozpočtu prostředků, které se mají používat pro spolupráci s Libií. Dále bych chtěla upozornit na to, že nedávno měl parlament příležitost podívat se na vyjednávací mandát, ale není tomu ještě tak dlouho a není možné, aby se vymezoval parlament. Chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům za široký konsensus, který zde byl dosažen pro toto téma, které mohlo být velice sporné. A nyní za komisi pan komisař File, prosím. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za tuto příležitost informovat vás o jednání mezi EU a Libii o rámcové dohodě EU Libie. Komise a Evropský parlament již úzce spolupracují v otázce Libie. Je naším společným zájmem zaručit pozitivní vývoj našich vztahů s touto zemí, která je naším důležitým sousedem. V této souvislosti bych rád poblahopřál vaší delegaci pro vztahy se zeměmi Magrebu, zejména k dohodě dosažené během návštěvy Tripolisu, kde se zakládá eh, režim pravidelných konzultací s libijským parlamentem. Jsem odhodlan eh, postarat se o to, aby eh, úzká spolupráce mezi našimi dvěma institucemi pokračovala. Zejména jsem připraven pravidelně informovat Evropský parlament o nejnovějším vývoji, pokud je o vyjednávání rámcové dohody. Vím, že náš hlavní vyjednavač vám skytá informace po každém kole jednání. Eh, dovolte, abych vás informovala o aktuálním stavu. Dokončili jsme deváté kolo eh, vyjednávání v polovině listopadu v Tripolisu. Další kolo je naplánováno na 24. a 26. ledna v Bruselu. Od zahájení vyjednávání před více jak dvěma lety eh, jsme již výrazně postoupili. Předběžně máme dohodnutou preambuli a šest z deseti kapitol dohody. Konkrétně máme předběžnou dohodu ohledně kapitoly věnované politickému dialogu, která obsahuje důležité odkazy na dodržování lidských práv, boj proti zbraní masového ničení, boj proti terorismu a tak dále. Mohu vám říci, že Libye přistoupila na to, že bude zaveden pravidelný dialog o lidských právech a základních svobodách, což bylo naším klíčovým cílem. A musím říci, že jsme velice spokojeni s výsledkem u této kapitoly dohody. Jak možná víte, um, jsou ještě některé otevřené problémy, zejména otázka energetiky a obchodu. Energetika představuje jádro Eh, libijského hospodářství, 70 HDP země. Proto samozřejmě Libie pochopitelně věnuje této věc velkou pozornost. Pokud je o eh, obchodní vztahy, Libie má malé zkušenosti s vyjednáváním komplexních eh, obchodních dohod, proto je pokrok v této oblasti zatím mírný. Odborníci za obě strany se pravidelně scházejí, aby bylo zajištěno, že dosáhneme dohody i u těchto dvou témat co nejdříve. Ale samozřejmě jsou zde i složitá politická témata. Jedním z nich je otázka římského statutu. Libie kategoricky odmítá eh, začlenit do rámcové dohody konkrétní odkaz na římský statut Mezinárodního trestního soudu. Nicméně chce spolupracovat s EU v boji proti beztrestnosti, zejména u těch Eh, zločinů, které jsou definovány v římském statutu. Pokud je o migraci, eh, tady jsou také určité potíže, zejména protože Libye odmítá eh, readmisi státních příslušníků třetích zemí. Já, jsem, já beru na vědomí doporučení vašeho sněmu, pokud je o tento, pokud je o tento konkrétní bod vyjednávání a určitě to projednám s členskými státy. Ještě k migraci mohu vás rovněž ujistit, že jsme odhodláni postarat se o to, aby Libie dodržovala své mezinárodní závazky v souvislosti s principem non-refoulement, tedy nenavracení. To je důležitý princip pro Evropskou unii. Rovněž se domníváme, že Libie by měla co nejdříve přistoupit eh, k ženevským umluvám z roku 1951 a k protokolu z roku 67 o statutu uprchlíka uprchlickém statutu. Ovšem je třeba poznamenat, že Libie indikovala, že nehodlá přistoupit k ženským umluvám a jejich protokolu. Také chci říci, že pozorně sledujeme jednání mezi Libií a UNHCR. Doufáme, že bude nalezeno uspokojivé řešení, tak aby UNHCR mohlo plnohodnotně vykonávat svoji funkci, svoji činnost v právně Eh, bezpečném prostředí. Ehm, v říjnu jsme dosáhli dohody, pokud je o rozvoj spolupráce s Libií na všech otázkách souvisejících s migrací, včetně otázky mezinárodní ochrany, zlepšení podmínek eh, pro migranty v Libii a řízení migračních toků a pohraničních kontrol. To je pozitivní vývoj, protože s Libií musíme spolupracovat na řešení všech výzev, které Libie čelí v souvislosti s migrací. A na závěr, pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, se ještě dotknu eh, směrnic pro vyjednávání. Eh, váš parlament opakovaně žádal přístup k mandátu. Já jsem si plně vědom povinností na základě článku 218 Lisabonské smlouvy a jak víte, eh, směrnice pro vyjednávání jsou utajeným dokumentem Rady. Proto zrada musela prostudovat eh, váš požadavek eh, horizontálním způsobem. A je mi potěšení, že vám mohu sdělit, že eh, tato diskuse již doběhla a jak patrně víte, rada umožnila přístup k směrnicím pro vyjednávání pro rámcovou dohodu EU Libye. V souhlase s příslušnými postupy a bezpečnostními Eh, předpisy rady. Eh, Rada informovala předsedu vašeho zahraničního výboru. Děkuji za pozornost, pane předsedo. Eh, Děkuji mnohokrát a nyní za EPP pan Kasulides na dvě minuty. Rada z června roku 2009 doporučila jakožto prioritu uzavření readmisní dohody s Líbí a Tureckem Eh, jakožto eh, velké brány, kudy proudí migrace do Evropy. Ta libyjská brána se hlavně týká Malty a Itálie velké eh, toky ilegálních imigrantů na eh, Maltu uh, jsou ohrožením pro demokratické složení. Uvědom, samozřejmě si všichni uvědomí, že sdílíme zodpovědnost, ale málo se udělalo v praxi, aby se tento vývoj napravil. Eh, doba příjezdu na Malto stoupla, klesla teprve tehdy, když Itálie, která byla stejně zasažena, dosáhla dvoustranné dohody s Libií, která se rozhodla že se ujme zodpovědnosti hlídkovat vlastní vlastních pobřeží a vod. A tady potřebujeme novou readmisní dohodu v kontextu rámcové smlouvy. Jednání jsou obtížná, ale podporujeme snahu komise a eh, vyzýváme k dalšímu pokračování, aby to úspěšně skončilo. Eh, imigrační dohoda, která byla uzavřena mezi Libí a myslím minulé, minulé roku v říjnu, je velice dobré, protože to je důležité, aby bylo možné se připravit na eh, zacházení s uchazeči o azyl a aby nakonec se všechno řídilo podle úmluvy pro uprchlíky. Víme, jaká je situace v oblasti lidských práv, jak jsou tam závislé soudy, že se tam provádějí mučení a trest smrti se vykonává, ale readmisní do, smlouvu stejně potřebujeme, protože že lidé potřebují politickou eh, ochranu tam, kde princip non-refoulement se pak vztahuje na každého. Děkuji. Nyní dvě a půl minuty, pan Panseri. Pane předsedo, Domnívám se, že práce paní Gomesové představuje důležitý příspěvek a komise by si to měla vzít k srdci. Eh, v případě této rámcové dohody víme, že Libie je nesmírně důležitá, když se jedná o potírání organizované kriminality a také o řízení migračních toků, rovněž v oblasti energetiky energií je Libie nesmírně důležitou zemí a proto bychom se měli v Evropské unii pokusit nějakým způsobem napojit tuto zemi na mezinárodní pravidla. K tomu je třeba mm, klást určité podmínky. E, proto jsme také, e, proto musíme vyslovit určitá doporučení. Migrace, to je nesmírně důležité téma. Libie je v současné době nesmírně důležitou transitní zemí, ale nelze to nahlížet pouze z bezpečnostního hlediska. Je třeba zohlednit nejrůznější facety tohoto problému. Máme tu co dočinění s obrovským migračním tokem přes tuto zemi. Je tady celá řada politických uprchlíků a víme, že tato země bohužel nepodepsala ženevskou umluvu. E, to znamená, svolíme-li a budeme-li tedy akceptovat něco v této rámcové dohodě, musíme za to dostat určité záruky. Důležitá země, jak už jsem řekl, země, která by se měla demokratizovat a myslím si, že bychom stále více měli postupovat tak, jak jsme to také konstatovali například vůči Tunisku. Bilaterální dohody tam byly také z části uzavřeny, to může být určitý prostředek pro řešení problému, ale samozřejmě nelze takto vyřešit všechno. Ku příkladu máme problém eh, s italskými plavidly rybářskými a ukazuje se, že ty dohody ještě nejsou dostatečně dobré. Problémy máme také při revizi partner, politiky partnerství. Tady musíme opravdu vytvořit celkový rámec a je třeba naslouchat také parlamentu. My jsme stále tvrdili, že chceme více spolu eh, rozhodování při uzavírání těchto dohod a proto je třeba teď nastavit jaksi novou výhybku a při stanovování nových politik spolupracovat a naslouchat také Evropskému parlamentu. Děkuji, paní Ojoland. Za liberály na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, nejprve bych chtěla poděkovat eh, paní zpravodajce za vynikající práci. Snažila se skonsolidovat stanovisko všech eh, eh, politických skupin Evropského parlamentu. V této zprávě bych ráda zdůraznila význam toho, že aby se řešila situace imigrantů v Lídii, kteří se snaží překročit středozemní moře. Eh, dovedu eh, pochopit eh, obavy jižních členských států ohledně nelegálních imigrantů a jaký tlak to vyvíjí na jejich rozpočet i na společnost jako takovou. Nicméně, i když myslíme na zájmy členských států, nemůžeme ponechávat stranou evropské hodnoty. Evropská unie si nemůže dovolit, aby eh, ponechala bez pomoci eh, těch, kdo potřebují eh, usilovat o azyl. Musíme také myslet na nehumánní zacházení, na popravy, na mučení v Líbii. Proto bylo velice povzbudivé, pane komisaři, že jste řekl, jak vidíte účel vyjednávání o dohodě mezi Evropskou unií a Libií. Brandner. Děkuji mnohokrát a za zelené nyní paní Brandner nám dvě minuty. V Tunisku jsme právě viděli, jak povstali lidé proti opresivnímu režimu, kterým upíral základní lidská práva po celá léta. Myslím si, že to byla velká ostuda Evropské unie, že po dlouhá léta jsme tento diktátorský režim podporovali. Aby to bylo ještě horší, EU se dopouští e, stejného omylu i v Líbii. Pokud komise a rada nezmění směr, tak budou podporovat dalšího diktátora v regionu ve jménu stability a kontroly hranic před migrací. Eh, eh, Gaddafi po celá léta soustavně narušoval lidská práva eh, svých občanů, zejména migrantních pracovníků. Nicméně Evropská unie intenzifikovala vztahy s Libí a nyní se dokonce vyjednává o rámcové dohodě. Proto naléhám na radu a komisi, aby se všimli toho, co se děje, co přímo bije do očí a že opravdu musí být podmínky splněny, než uzavřeme nějakou novou dohodu především Libie musí splnit eh, úmluvu o lidských právech a musí také zajistit patřičná práva migrantů a přijmout legislativu azylu, včetně principu non refulma. Za třetí, žádná readmisní smlouva s Libií nemůže být uzavřena, dokud nepomine vysoké riziko nehumánního zacházení s migranty. A nemyslím si, že se to stane brzy a proto si velice přeji, aby komise selhala ve svém vyjednávání vyjednávání o readmisní dohodě a navíc parlament musí být plně informován o všech stádích vyjednávání. Eh, zelení mají velké námitky proti špinavých obchodům s Kadáfim. Další podpora EU tohoto opresivního režimu není v souladu s hodnotami Evropské unie ani neslouží jejím dlouhodobým zájmům v regionu. Jak jsme teď jasně viděli, v Tunisku pouze demokratická a svobodná země bude i stabilní a prosperující, čili neměli Neměli bychom dvakrát opakovat stejné chyby. Děkuji, není pan Tanok. Pane předsedající, Libye země, kde lidská práva jsou běžně pošlapávána, demokracie neexistuje. Plukovník Kadáfi nikdy nebyl zvolen, někde nebyl zvolen ve volbách a je u moci už 41 let. Politické strany jsou zakázány. Kadáfi je Fidelem Castrem Afriky Eh, snaží se sám sebe prezentovat jako benevolentní otec svého národu, dokonce tvrdí, že nehraje žádnou formální roli v hierarchii své země. My u nás v Velké Británii víme, jak to je, protože eh, dříve podporoval teroristy, zejména eh, v afeře Lockerbie. Asi se zlepšil mezinárodní image, když dal náhradu rodinám obětí ale e, Kadáfiho režim by určitě neměl takové postavení, kdyby neměl velké zásoby ropy a zemního plynu. To mu dává paku na radu, zejména na některé členské státy. Nicméně z pragmatického hlediska chápu e, potřebu e, dobrých obchodních vztahů s Libí a potřebu rámcové dohody, ale domnívám se, že jediné, co tady děláme, je konsolidování Kadáfiho moci, která nakonec bude určitě předána jednomu z jeho synů. Půjde o dynastickou vládu, stejně jako v Severní Koreji. Děkuji a nyní pan Hači Georgiou. Nejprve bych chtěl poděkovat za práci eh, paní zpravodajky. Jsem velice vděčen za to, že tady máme eh, řadu přítomných. Je to velice důležitá, citlivá část Středozemního moře a musíme se snažit tady vyvinout intenzivnější spolupráci, rovnoprávnější spolupráci. Je třeba zohledňovat nerovnováhu, která existuje v nejrůznějších oblastech vývoje v oblasti Středomoří a také mezi Evropskou unii a dalšími státy kolem Středozemního moře, abychom přispěli k zachování míru. Potřebujeme dialog na základě vzájemného respektu a potřebujeme být otevření i pro vzájemné působení. Chceme mít silnější vztahy k Liby, i když existují určitá choulostivá témata, která je třeba specificky zohlednit při dalším rozvoji našich vztahů. Chtěl bych upozornit zejména na uprchlíky, migranty a e, uprchlíky, kteří jsou navraceni. Existuje readmisní dohoda jako součást rámcové dohody a budou-li takové dohody uzavřeny, aniž dojde k nezbytným reformám a proto, aby se zlepšila hospodářská a politická situace migrantů, přispěje se tím jenom k porušování lidských práv a Znamenalo by to nucené navracení uprchlíků bez zaručení jejich bezpečnosti ani bez zaručení minimálních jistot. Je tedy třeba, abychom dosáhli znovu um, působení UNHCR a je třeba oslovovat témata zrušení smrti. To všechno je třeba vyřídit, než bude moci být uzavřena rámcová dohoda. Nyní za Evropu svobodných demokratů pan Provera na minutu. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Jsem za uzavření rámcové dohody mezi EU a Libií, protože to by skutečně znamenalo eh, pokrok ve srovnání s minulostí. Existují velice důležitá témata jako hospodářská spolupráce i eh, spolupráce ve zdravotní oblasti, ale zejména také energetický program, jakož i kontrola Libie, co se týče teroristických postupů. Nejenom co se týče této země jako e, takové, ale co se týče celého regionu Středozemního moře. Už e, jsme zažili určité vyjednávání mezi e, radou a mezi Libií, ale mnohé zůstává ještě co je nutno vyřídit. Je důležité, aby Evropský parlament tu již vyjednanou dohodu potvrdil, aby ji nespochybňoval, protože jinak bychom se vystavili nebezpečí, že ty výsledky, kterých již bylo dosaženo, by mohly být opět promarněny. Myslím si, že tady existuje šance na dobré výsledky. Existuje například smlouva o přátelství mezi Itálií a Libií a díky této smlouvě se podařilo překonat špat, eh, smutné dědictví koloniální minulosti. Je třeba skutečně činit reálné kroky. Partnery si nemůžeme vždy vybírat. A, není nyní za nezařazené Madlena. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Vážený pane komisaři, komise dává Libii a Karáfimu další novou možnost využívat migranty k vydírání Evropy. Chce 60 milionů eur z peněz daňových poplatníků v Evropě, aby bránil africkým uprchlíkům v dosažení břehu Evropy. A nedlouho bude žádat ještě více, třeba 5 milionů eur ročně. Eh, možná se komise nechala zavést eh, jeho hezkou vizáží, ale já se nenechám eh, oklamat. Žádá od nás miliony či dokonce miliardy už léta. Je to jako Londýn a Edinburgh. Chce prostě přivést Evropu na mezenu, chce tvrdit, že islám získá vládu nad Evropou, chce odmítat demokracii, trvá na provádění práva šaria, brání milionům Afričanům eh, v dosažení Afriky, vyjadřuje svoji nenávist vůči Švýcarsku. Vážené poslankyně, vážení poslanci, neměli bychom eh, plukovníka Kadáfiho odměňovat, ale trestat jej. Eh, Libie i nadále umožňuje svobodný přístup uprchlíkům do Evropy. Ani je bychom neměli obměňovat, dávají možnost pobytu v Evropě s uprchlickým statutem. Měli bychom Eh, zaručit jejich navrácení do mm, Afriky, jejich proškolení eh, te, hodí, eh, stojí hodně peněz, necháváme je doplout do, do Evropy, ale mnoho z nich vlastně přijde o život na stroskotavších plavidlech a stejně se sem nikdy nedostanou. A nyní kolo dalších řečníků, pan Svens, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. je docela dobře umí ratifikovat mezinárodní dohody, ale také jim docela jde to, že se pak ani je nesnaží implementovat. A je skandální, že Libye má sídlo a hlasovací právo i v Radě Spojených národů o lidských právách. A myslím si, že eh, je třeba tlačit na důležité obchodní partnery. Libye, by měla být donucena o to, aby se starala i o lidská práva. Jak víme, víme, vztah Evropské unie s Libí by se měly řídit tím, jak zachází s uprchlíky. Jestliže komise a e, e, rada nedocílí toho, aby UNHCR mohly legálně pobývat v této zemi, nebudeme mít jistotu, jak se tam s uprchlíky zachází. Opravdu e, Libie je velice vrtošivá, nespolehlivá v osobě svého diktátora a teď se s ním chystají uzavřít tedy dohodu. Přičemž je to země, která nemá žádná omezení, co se týče zneužívání lidských práv. Víme, že Líbia ve velkém měřítku provozuje diskriminaci proti cizím migrantům a rasově pronásleduje africké migrantní pracující. Ale lidské hodnoty jsou větší než peněžní hodnoty a proto respekt pro lidská práva a lidské svobody musí být na prvním místě, aby se lidé nepředávali zpět do státu, kde se provozuje mm, mučení a jiné formy eh, nehumánního zacházení. Toto vyžaduje eh, eh, umluva lidských právech. Paní Kreto, dvě a půl minuty. Pane komisaře, pane předsedo, Libie je třetím největším dodavatelem ropy a plynu do Evropy a velký obchodní partner. Více než dvě třetiny obchodního objemu Libie směřuje do EU a úřadům v Tripolisu se podařilo prolomit izolaci a provozovat diplomatickou ofenzívu. E, nemůže se však jednat pouze o hospodářské zájmy, jedná se také o hodnoty, kterých se nemůžeme vzdát na základě pragmatismu. Eh, Libie eh, již nesponzoruje atomovou energii či atomové zbraně eh, a teroristy. Bulharské sestry byly propuštěny Eh, protože, eh, a kterým se tedy vyčítalo, že nakazili místní obyvatelstvo HIV. Eh, Libie potřebuje také solidní morální základnu a zpráva paní Gomešové, které chci poděkovat za její práci, ukazuje, jaké závažné nedostatky v oblasti lidských práv tady ještě existují, proti kterým musíme vystupovat. Minulý rok jsme schválili usnesení, kde Libii vyžadujeme, aby zrušila trest smrti tady mm, musíme v tomto eh, požadavku pokračovat. Je třeba trvat na tom, aby se dodržovaly mezinárodní zvyklosti, aby nedocházelo ke zneužívání postavení cizinců. Problém uprchlíků a migrujících pracovníků je také vysoký. Posílají se zpět do zemí jejich původu, eh, kde eh, jsou vystavováni nebezpečí eh, pro následování a velké újmě. A musíme tudíž vykonávat tlak na to, aby Líbie přijala zákony, Eh, které tuto situaci zlepší a které také umožní práci UNHCR. Existuje 13 tisíc uprchlíků a žadatelů o azyl v Libyi. Tato readmisní dohoda s Libií by znamenala, že se rada zřekne takových požadavků, mm, kde se přitom pošlapávají lidská práva ta italská výjimka se nemůže stát evropským pravidlem. Děkuji. A nyní paní poslankyně Alfano na minutu a půl. E děkuji, děkuji pane předsedající. Eh, myslím, že není se důvěryhodné, pokud EU eh, e eh, i nadále chce podepisovat dohody s diktátorskými režimy, jako je Libye. My můžeme říkat, že Libye je hlavním obchodním, patří k hlavním obchodním partnerům EU že je partnerem členských států e, v oblasti Středomoří a lidská práva prostě necháme v pozadí. E, potřebujeme nastaven důvěryhodný dialog s Libií a zajistit, aby e, se Libie držela ženevské umluvy. Nemůžeme vyměnit pokrok v obchodních vztazích za lidská práva. Lidé prchají z této země, prchají před pronásledováním a eh, když jsou navraceni do Libie, tak jsou zde mučeni a zabíjeni. Eh, dostáváme tisícovky žádostí o pomoc od občanů Libie, kteří eh, byli, mm, kteří jsou za mřížemi. Libici občané nemají zaručena ehm, základní politická občanská práva, svobodu schromažďování, svobodu slova a tak dále. Měli bychom tedy změnit eh, sekci B v tom návrhu dohody a nahradit, nahradit to dobrovolnou dohodou. Italská delegace bude hlasovat proti, pokud nebude provedena tato změna. Potřebujeme dohodu s konkrétními požadavky na řízení toku migrantů. Evropská unie musí být důvěryhodná a pokud má být důvěryhodná, musí nazývat věci pravým jménem, i když je to obtížné lidé eh, se ocitají za mřížemi, jsou obvinováni eh, falešně režimem. Nemůžeme naplňovat dohody, jako je tato, podepisovat dohody, jako je takto z diktátora teroristy. Jsme Evropský parlament, eh, nejsme správně rada nějaké nadnárodní firmy. Děkuji, paní já bych ráda poděkovala paní Gomeš. Já bych ráda poděkovala paní Gomeš za zprávu k věci, kde obsah toho vyjednávání je eh, opravdu eh, skandální. Eh, není možné takto vyjadřovat spokojenost s pokrokem v těch jednáních a blahopřát si k tomu, že režim, jako je režim Kadáfího, přistoupil na na odkaz na lidská práva, konkrétní zmínku o nich, protože tento režim lidská práva každodenně porušuje. Migranti, kteří se dostávají k našim břehům, jsou, těch je stále méně a často říkají, že raději eh, raději se utopí ve středozemním moři, než aby zůstali v Libii, protože tam dochází eh, eh, k masivním vyhoštěním, k rasismu a tak dále a tak dále. Skutečně těch, těch těch eh, porušování lidských práv je mnoho a dějí se v masivním měřítku. Musíme eh, se zamýšlet, co jsme schopni vykonat pro zlepšení situace těchto lidí. Je to velice naléhavé, eh, jde o UNHCR, jde o naše vlastní angažma v tom, aby se tam mohli vrátit pracovníci UNHCR. Také musíme spolupracovat s, s občanskou společností, která je skutečně velmi, velmi dnes oslabená, okleštěná. Musíme se snažit posílit všemi prostředky. Uh, Eh, vracet eh, migranty, eh, kteří nemají legalizovaný pobyt na našem území, vracet do Libie, to nevím, zda je v pořádku, pokud chceme dodržovat cíle naší zahraniční politiky, které jsou stanoveny ve smlouvě. Pan Campbell, prosím. Pane předsedo, když v roce 2007 prezident Sarkozy popíral jakýkoliv eh, spoj mezi osvobozením pěti eh, zdravotních sester z Bulharsko a mezi eh, obrovské pomoci na rakety. A vlastně to vedlo také k tomu, že byl osvobozen ten v souvislosti s bombardováním Lockedy. A v každém případě jednalo se o výměnu zbraní za vězně pak v roce 2004 EU odstranila embargo výměnou za migrační kontroly. To byly zase zbraně za hranice. Teď London Times píše, že baronka Ashton najednou chce i odstranit e, embargo proti Číně na zbraně spolu v souvislosti s masakrem na Tiananmen e, náměstí, že prý to je překážkou mezi e, pro spolupráci mezi Čínou a Evropou, ale asi jde spíše o záchranu eura. Zdá se, že EU je ty se teď tak zoufale snaží zachránit euro, že se snaží obětovat dokonce naši kolektivní eh, bezpečnost, to zase jsou zbraně za eh, a vlastně už nakoupili obligace španělské, řecké, portugalské, ale Čína také například eh, brání rozvoji demokracie, cenzuruje eh, vyhledávače a popravuje své lidi. Tak jak daleko půjde ještě EU, aby zachránila euro? Eh, pane předsedo, eh, revoluce v Tunisku zatřásla sousedy také eh, v okolních zemích, které zůstávají diktaturami. Jistě takový průlom znamená také šanci pro demokracii, i když pouze tehdy, pakliže ho nebudou využívat islamisté. Eh, jistě budou mít dopady také, jistě to bude mít dopad také na uprchlické proudy. Silnější spolupráce s africkými státy s ohledem na problematiku uprchlictví je velice nezbytná. Hmm ale Kadáfiho požadavek, aby dostal z Evropské unie 5 miliard, aby prostě eh, řešil tuto otázku uprchlíků, jde jistě nesprávným směrem. Eh, vynakládá se řada peněz na eh, pomoc uprchlíkům, ale to by se mělo přepracovat, aby už se dále nepodporovaly diktatury a korupční vlády. Je třeba aby eh, se skutečně eh, tímto komise zabývala. Děkuji. A nyní pan Kreisel-Dörfler. Pane komisaři, File, pane předsedo, neseme odpovědnost vůči ženám, dětem a mužům, jejich život je v nebezpečí. Tato odpovědnost vyplývá z morálních hodnot, jež Evropa zastává. A, a Eh, zapomínáme na to velice často. Je třeba, abychom prostě také zaručovali tyto práva. Kdo nese odpovědnost, musí být také ochoten nezátěž. A to znamená, že je třeba toto spravedlivě rozdělit mezi jednotlivé státy, což definitivně neznamená eh, dát tu odpovědnost některým státům, které jsou náhodou zrovna hraniční státy Evropské unie na jevnější hranici ale není také zase dobré zaplatit Kadáfiho režim, platit mu proto, aby od nás držel uprchlíky dál. Je třeba, eh, aby pochopili, že Kadáfimu a jeho režimu se nejedná o ochranu, je to prostě tvrdý kalkul. Evropská unie by se měla střežit tomu, aby se stala pomocníkem takové země, která pošlapává práva. Já sám jsem byl v Libě, viděl jsem to na vlastní oči, měli jsme příležitost hovořit tam s místními reprezentanty, tam se vůbec nejedná o lidská práva. Oni si stěžovali, že od nás nedostávají žádné, žádná děla, aby mohli hranice lépe střežit. Přece i toto musíme zapojit do našich úvah. A teď, když chceme mít hospodářské výhody a chceme-li mít readmisní dohody, tak přece nemůžeme zrazovat naše hodnoty. Zastávám názor, že vyjednávací mandát všech poslanců je třeba zohlednit a nejenom několik málo, protože to nebude diplomacie, která nás dostane dál především, když budeme jednat s tímto proradným režimem, protože jinak Rafiho režim označit nelze. To je bod, na který nelze zapojit zapomínat a vyzývám vás, paní Gomešová jmenovala všechny body, že je třeba splnit všechny tyto body, než by vůbec ta rámcová dohoda měla být uzavřena. Děkuji. Přistupujeme ke Catch the Eye. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Ti, kdo jsou proti dohodě s libyí si musí uvědomit, že to jsou naši sousedé. A nemůžeme ignorovat sousedy, musíme najít nějakou cestu, jak s nimi soužít, i když třeba se nám nutně nezamlouvá všechno, co dělají je strašně lehké pro ty kolegy, kteří nejsou ze sousedních zemí, hovořit proti této dohodě, ale je to daleko těžší pro ty, kdo žijí eh, ve středozemí, ve státech, kteří jsou sousedy Líbie a musí nějak s ní spolupracovat. Tato dohoda musí zahrnovat také kapitolu o migraci, včetně eh, dohody o readmisi. Zároveň eh, samozřejmě je třeba také respektovat právo pro na mezinárodní ochranu každého uchazeče o, o azyl. Pan Pan Miamon na minutu. Pane předsedo, tato debata se koná v době, kdy dochází k obrovským změnám a v Tunisku. Vždycky musíme brát v úvahu, že Evropská unie eh, musí přispět k reformám eh, v oblasti Středozemního moře. Já si odvažuji tvrdit, že politika Evropské unie se nemůže orientovat pouze na udržení statutu quo, ale to není specifická otázka, o níž dnes hovoříme. Dnes hovoříme o rámcové dohodě s Libií. Eh, chci říci, že je nezbytné eh, řídit s Libií migrační toky a také vyřizovat problematiku eh, neregulérních uprchlíků protože eh, je nutno si uvědomit, že Libie je transitním státem a eh, musíme brát na vědomí, že, budeme, že máme rámcové dohody s jinými státy. Je pravda, že musíme trvat u eh, orgánu Libie, že je třeba dodržovat určité záležitosti, jak už tady zaznělo. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Pan Kolíno na minutu. gli scontri. Magreb právě zažívá velice obtížné období. Eh, známe situaci v Tunisku, krvavé poměry a bylo by závažné, kdybychom v této historické době Zcela rozhodně nevystupovali a nesnažili jsme se docílit lepších vztahů s Líbií, neboť Líbie má, musí hrát velice důležitou roli, když se jedná o kontrolu migračních proudů. Já jsem byl s kolegyní Gomešovou v Líbii. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že rámcová dohoda by znamenala krok kupředu při potírání terorismu, požadování základních svobod, témat energie, protože kdybychom se začali uzavírat, uzavírat před touto zemí a uzavírat se před oblastí Magrebu, byla by to jistě veliká chyba. Máme tady jako model vlastně italskou dohodu eh, smlouvu o přátelství. To by mohlo být eh, základem. A teď za komisi, pane Füle, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych poděkoval poslancům za jejich poznámky. Dovolte mi, abych také řekl eh, paní zpravodajce, paní Gomez, že jí pošlu další podrobnosti o orientačním plánu na léta 2011 až 2013, kde se předpokládá 60 milionů euro, které by měly být poskytnuty na naše programy s Líbií a plně jsem si vědom toho, že určitá témata jsou problematická ve vztazích s Libií. Nicméně Evropská unie se rozhodla budovat vztahy s Líbí, aby mohla řešit všechny otázky otevřeným a konstruktivním způsobem, a to včetně vysoce citlivých otázek, jako jsou například eh, věci týkající se základních lidských práv a svobod nebo práv migrantů. Eh, spolu se Sicily Malstromovou jsem navštívil uprchlický eh, tábor eh, v libyjské poušti loni, takže vůbec nemám žádné iluze o tom, jaké problémy nás čekají. Rovněž jsem měl možnost si uvědomit, jaké jsou alternativy vůči naší angažovanosti zase v oblasti migrace. A dovolte mi dodat ještě jednu třetí osobní poznámku. My eh, těmito jednáními nikoho neodměňujeme. My se staráme o vlastní zájmy a to v duchu hodnot, v něž věříme. Pane předsedo, vážené paní poslankyně, poslan, poslanci Libie si přeje prohlubovat vztahy s Evropskou unii, což pokládáme za pozitivní věc. Myslíme si, že Evropská unie by i nadále měla vést politiku angažovanosti. Samozřejmě jsem odhodlán zajistit, že se tak bude dít v plné transparentnosti a s přihlédnutím k názorům Evropského parlamentu. Mnohokrát děkuji. Nakonec eh, Přebírám tedy předsednictví a požádám paní zpravodajku annu Gomes, aby shrnula eh, své stanovisko. Děkuji. Děkuji všem kolegům, kdo se účastnili této rozpravy. Myslím, že ta rozprava Um, jasně ukázala dilemata, před kterými stojíme. Mohu vám říci ze své vlastní návštěvy Libie, eh, jako byla jsem součástí delegace, kterou vedl kolega Panzery loni v listopadu a po této návštěvě jsem dospěla k závěru, že skutečně musíme eh, angažovat Liby do dialogu s uznáním samozřejmě, s uvědoměním si toho, že jde o obtížného partnera, ale bylo by nezodpovědné postupovat jinak, protože konec konců máme i humanitární povinnosti vůči, obyvat, vůči lidem, kteří v Libii tolik trpí. Především jde o migranty, kteří Libii procházejí a e, jsou vystaveni té situaci, jaká tam je. Myslím si, že mnoho těch problémů souvisí s tím, že ten režim byl v izolaci takže navzdory potížím problémům, navzdory tomu, že nemáme žádné iluze o tom, že brzy dosáhneme dohody, že všechny podmínky, e, které požadujeme, budou naplněny, musíme takto postupovat. To je podle mého jasné. Je to zřejmé a proto si myslím, že pokud by EU měla svoji delegaci v Tripolisu, to by mohlo mít velký význam, e, protože jak tady také mnohokrát zaznělo, domnívám se, že to, co se nyní děje v Tunisku, určitě bude mít e, svůj odraz i v Libyi i když samozřejmě v tomto případě v mnoha ohledech eh, existují rozdíly mezi těmito zeměmi, protože eh, v Libii eh, jsou lidé plně závislí na výnosech z ropy. Myslím si, že tady jsme připraveni dopodrobná sledovat vyjednávání komisí. Myslím si, že ty briefingy, eh, ty informace od vás byly vždy užitečné. Budeme tady mít příležitost to dopodrobná sledovat, budeme moci sami vystoupit s vlastními doporučeními v kterémkoliv okamžiku. A myslím si, že jsme dospěli k širokému koncenzu ve spolupráci se stínovými zpravodaji a dalšími a vysíláme zcela jasný signál vůči radě a komisi, která je pověřena vyjednáváními, ale také vůči libijským partnerům eh, ohledně těch věcí, které pro nás jsou naprosto zásadními eh, podmínkami pro eh, dosažení toho zlepšení, které požadujeme, jak v bilaterálních vztazích, tak také v klíčové otázce dodržování lidských práv v Libii. Tento vzkaz od nás je velmi jasný. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. Děkuji za vaše vystoupení, tím uzavíráme tuto rozpravu. Hlasování se bude konat zítra v poledne ve 12.00.